ne 3. července. Zápis zasedání z 3. července je k dispozici. Má to nějaké námitky proti tomuto zápisu? Tímto je zápis schválen.